Hello everyone. Hello. Vítejte. Všechny vás zdravím. If you wanna take your seat. Prosím, pokud byste byli tak laskaví a posadili se, abychom mohli zahájit dnešní zasedání. Někteří ještě musí následně na jednání trialogu, takže bych ocenila, kdybychom mohli začít co nejdříve. Posaďte se, prosím. Je vidět, že je tu velký zájem o téma. Já si velice cením vaší vysoké účasti. Pan Gualtieri se k nám bohužel nemůže přidat, takže je na mě, abych řídila toto společné zasedání výboru Envy a Econ, abychom hlasovali o tématu udržitelných investic, což je velice důležité téma. Na úvod ale musím říci, že tedy toto je hlavní bod pořadu jednání. Pokud nikdo nebude mít nic proti, tak eh, to můžeme schválit. K dispozici máme eh, jazykový režim v 19 jazycích a celé téma je dostupné elektronicky a navíc zasedání bude vysíláno online, takže prosím, podle toho se chovejte. Dále tu máme také zápis 6. prosince a 22. ledna z výboru Envy a pokud nikdo nemá žádnou námitku do konce výboru, tak tyto zápisy budou považovány za schválené. Děkuji vám tedy, že jste vydrželi i tento úvod z mé strany a nyní se můžeme přesunout k samotnému hlasování. Doufám, že máte připravené vaše hlasovací kartičky. A před samotným zahájením paní Bereš bych chtěla něco říci, prosím. Já jsem se chtěla omluvit, nemám u sebe hlasovací kartičku, takže prosím započítávejte můj hlas. Dobře, přišla jste nepřipravená, ale my to bereme v potaz a zaznamenáme vaše hlasovací preference požádám zástupce sekretariátu, aby sledoval vaše hlasování. Takže návrh neřízení Evropského parlamentu a Rady ohledně vytvoření rámce pro usnadnění udržitelných investic. A začneme kompromisem? Ne. Návrhem 124. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Kompromis A, kdo je pro? Proti, zdrželi se, prověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Vidíte výsledky? Paní Bereš, vy jste byla pro nebo proti? Pro. I když je paní Beres pro, tak je to 53 ku 53 a to znamená zamítnuto. Kompromis A2. Prosím o klid. Je vás tu více než 100 hlasovacích poslanců, takže ještě jednou kompromis A2. Pro, proti, zdrželi se. Prověříme, omlouvám se. And the vote is closed. Uzavírám hlasování a přijato. Nyní strana 4, kompromis B. Kdo je pro? Ještě tento kompromis má ústní pozměňovací návrh na žádost EPP. Ten návrh máte k dispozici. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Vy jste proti? Je vás více než sedm což znamená, že ústní pozměňovací návrh nebude podroben hlasování. To znamená, budeme hlasovat o kompromisu B bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro kompromis B bez ústního pozměňovacího návrhu? Kdo je proti? Zdrželi se? Řekla bych zamítnuto, ale prověříme. Let's check. And the vote is, uh, and the vote is... Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis B2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se a prověříme. The vote is open and... Uzavírám hlasování. Přijato. Strana 6. A nyní návrh 315. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 316. Ten je identický, omlouvám se. Nyní kompromis C, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis CA, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis CA2, Přejete si prověřit CA? Souhlasím, prosím, prověříme. Já jsem se snažila to všechno urychlit. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Kompromis CA2, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme CA2. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis D2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní strana 13. Kompromis DA, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme. Já s vámi souhlasím, je to kompromis a pokud si ji přejete prověřit, prověříme. Uzavírám hlasování. A vy jste pro, takže přijato o jeden hlas. Prosím, neprotestujte. Paní Beres nám sdělila, že hlasuje pro. Co s tím mohu já udělat? Nicméně bylo to velice těsné, 52 na 52 v elektronickém hlasování. Nyní kompromis F2, o tom nebudeme hlasovat a dostáváme se na stranu 17, kompromis FA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, prověříme. Uzavírám hlasování. Zamítnuto, paní Zomer. Já jsem zapomněla přinést svoji hlasovací kartičku a hlasuji proti. Takže u toho předchozího hlasu jste hlasovala pro nebo proti? No, no, no, no, no. I saw her raising the... Ne, ne, já jsem viděla, že se hlásí, ale nezeptala jsem se, co si přála. Takže u kompromisu F vy jste hlasovala pro nebo proti? Order! If, if I think... A já si myslím, že když to umožníme pro jednoho, musíme to umožnit všem. Omlouvám se, ne všichni mají k dispozici hlasovací kartičky. Paní Beres, prosím. Paní předsedkyně, já bych se chtěla vyjádřit k tomuto bodu. Předsedání schůze je velice složitý úkol, zejména když máme takto složité hlasování, jak teď, když předsedající schůze prohlásí, že nějaký text nebo je, je přijatý, tak prostě hlasování je uzavřeno a nemůžeme se vrátit zpět. No, Paní Berez, já chápu, co tu říkáte, samozřejmě je to tu takové hlučné a vím, že vy jste sama také již předsedala výboru Ekon, takže hovoříte z vaší zkušenosti. Ale vzhledem k tomu, že jsem viděla paní Sommer, jak se předtím hlásila a neumožnila se mi promluvit, tak si myslím, že je spravedlivé se nyní zeptat, v jakém smyslu hlasovala. Omlouvám se, ale chci být spravedlivá. Ne všichni mají u sebe kartičky, je to matoucí a elektronicky tedy by to, ten výsledek vypadal jinak, pokud je nezapočítáme. Paní Somer se opravdu hlásila, já jsem ji neumožnila pohovořit. Takže prosím ještě jednou, kompromis F Omlouvám se, ale je to na mě, kdo má rozhodovat. Ještě jednou hlasujeme o kompromisu F, můžete hlasovat opět a vezmeme v potaz všechny členy, kteří nemají u sebe hlasovací kartičku. Takže zahoji hlasování, kompromis F, hlasujeme elektronicky. Paní Beres, jak jste hlasovala? Takže vy jste pro? Kdo ještě další nemá kartičku? Paní Zomer, vy hlasujete proti a uzavíráme hlasování. A zamítnuto. Okay, uh, I'm sorry, so that is it. Now we vote compromise FA. F2. No, you have to go to compromise FA. No, if, if it's rejected. Okay. Okay, then we have to... A nyní... Ano, prosím, paní Beres mohl připomenout článek 178 nařízení. Předsedkyně říká, že hlasování začíná a končí. Jakmile předsedkyně zahájí hlasování, tak žádný jiný příspěvek než samotného předsedajícího není připuštěn, než bude hlasování uzavřeno. Pokud předsedající, takže nemohou být žádné příspěvky během hlasování a jakmile uzavře hlasování, tak je prostě hlasování ukončeno. Já chápu, co říká říkáte, pokud lidé nechtějí vzít na vědomí Hm, vysledování a výsledek hlasování. Já jsem udělala chybu, nezohlednila jsem některé, kteří zde byli a hlasovali. Takže to byla chyba počítání, chyba v počítání hlasů, paní Beres, chápete? Proto jsem zopakovala to hlasování, protože jsem se spletla v počítání. Nebylo to proto, že bych udělala znovu to hlasování, jen že jsem chtěla změnit výsledek, ale protože jsem nezohlednila hlasy některých, kteří zde byli, a hlasovali. Já se opravdu omlouvám. Frau Präsidentin. Paní předsedkyně, je pravda moje informace, podle toho ví, pouze předseda může rozhodnout o tom, zda hlasování bez hlasovací karty je přípustné pokud si dobře pamatuji, tak to elektronické hlasování platí pouze pro ty, kteří mají karty a předsedkyně může rozhodnout. Pokud tedy rozhodla, že paní uzná hlas paní Beres, tak musí uznat i hlas paní Somr. Děkuji. Thank you very much. Já vám děkuji, že jste se vyjádřil protože když jsem vzala v potaz hlas paní Berez, musím vzít v potaz hlas paní Zomer. Pane Líze, tak pohovořme si o tom. Já mám nalehavou prozbu na paní Berez. Normálně praxe ve výboru NV je, že kdo nemá hlasovací kartu, tak se nezapočítává. Pro vás se zde udělala výjimka a takže bychom měli pokračovat v hlasování a už se u toho déle nezdržovat. Děkuji. Madame Ries. Oui, madame la présidente. Eh, paní předsedkyně, já musím říct, že to je to trošičku napjaté. Já chci eh, se připojit eh, k paní Beres. Tady nejde o to, jestli můžete či nemůžete hlasovat s kartou či bez karty, ale výsledek hlasování byl již vysloven a je tady článek eh, jednacího řádu v tom smyslu, že když už je výsledek sdělen v sále, tak už se hlasování neopakuje. A tady se to skrývá, všechno se to zakrývá otázkou vlastnictví karty či ne. Měli bychom se držet jednacího řádu. Panels. Dobrá, ještě někdo další se hlásí, tak prosím, pán vzadu. Paní předsedkyně, vy máte právo rozhodnout eh, o tom, zda se připočítává hlasování bez kartičky nebo ne. A uzavře se hlasování, ale není možné, aby předsedkyně několik minut následně po hlasování připočítávala a říkala, ano, já jsem vás viděla, možná jste ji viděla, ale já jsem kolegyni neviděl a nemůžu se dívat na všechny ostatní. Nemůžeme tady připočítávat další hlasy tak dlouho po hlasování. Ano, já chápu váš názor, my jsme tady nikoho nevnesli dalšího, já jsem ji opravdu viděla, ona se hlásila a upřímně, a u toho hlasování to, u toho druhého byl pětibodový rozdíl ve výsledku hlasování. Ale ano, hlasování je vaše. Hlasujete pro nebo proti? Co si přejete, paní Berez? Chcete se schovávat za tím omylem, že bychom tu nezapočítali hlas jednoho z vašich kolegů? Budete tak rázná u toho hlasování, že se to bude přepočítávat, kdo byl proti? Ano, bylo to opravdu velice těsně. Jedna z vašich kolegyň hodlala hlasovat, já jsem mi to následně umožnila, ale už nebudu měnit názor. Takže prosím vás, hlasujte, vy jste tu proto, abyste hlasovali a všichni mají právo hlasovat. Já jsem včas nezaznamenala paní Zomer. Je to ostatně váš výsledek při hlasování, to není můj výsledek. Vy zde v zasedací místnosti hlasujete pro něco. Nebudeme se schovávat za něčí omily a tento hlas si vysloužil většinu. Takže pokud si přejete, pokud nechcete hlasovat, je to na vás, ale nyní budeme hlasovat o kompromise FA2. Já nevím, jak je to eh, na ekonu, pan Gualtieri tu není přítomen, já to prostě dělám po mém, protože nyní předsedám já a už vám nebudu dávat slovo, omlouvám se. Takže prosím, hlasujeme kompromis F2. F2. Kdo je pro kompromis F2? Kdo je proti? Prověříme. And it's closed. Uzavírám hlasování. Paní Berez nehlasuje, paní Zomer hlasuje pro a výsledek je přijato. A nyní kompromis FA. Kdo je pro FA? Kdo je proti? Prověříme. Upřímně, ano, viděla jsem, že je mnoho zastrčených kartiček, ale ne všichni hlasujete, takže to potom nechtějte měnit. Takže nyní uzavírám hlasování. Kdo tady mluví? Prosím, jak jste hlasovala? Já jsem hlasovala pro. Kolik dalších hlasů bez kartiček máme? Paní Zomer. Takže vy se vzájemně vynulujete a uzavíráme to zamítnuto. Kompromis FB. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis FB2. Kdo je pro? Proti? Prověříme.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 proti, zdrželi se přijato. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis K2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme K2, zahajuji hlasování. Uzavírám. Máme dva hlasy pro, jeden proti. Zamítnuto. Kompromis L, kde pro, proti, zdrželi se. Omlouvám se. Zdá se, že kompromis byl zamítnut, takže musíme hlasovat o 494. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní návrh 495. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 496. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 497. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 498. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní kompromis L, kde pro, proti, zdrželi se, prověříme. A uzavírám hlas, uh, hlasování a uzavírám. Have one, uh, Jansten to... A je tady Jansten pro. A je to zamítnuto jako celek. Kompromis L2, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Jeden pro, dva proti. Končím hlasování. Návrh je přijat. A teď kompromis M. Kompromis M. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky. jeden pro, dva, jeden proti, dva pro, je to uzavřeno a návrh je zamítnut. Kompromis M2, kdo je pro, kdo je proti, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování, návrh je schválen, kompromis N, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Schváleno. Strana 30. Kompromis NA. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Jeden proti, dva pro. Končím hlasování. A teď 56, 55, takže zamítnuto. NB, kdo je pro, proti, zamítnuto. X, kdo je pro, proti, schváleno. Ne, zamítnuto opravuje se předsedkyně. A teď 5, 54 ve dvou částech je to zvláštní. První část. První část padá pod stůl a druhá část ne. Musíme o tom hlasovat. Druhá část pozměňovacího návrhu 554. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď budeme hlasovat o střední části tohoto pozměňovacího návrhu střední část v pozměňovacím návrhu 554, tak to se ruší. Vám se, říká předsedkyně, to se ruší. Já bych byla bývala ráda hlasovala o střední části pozměňovacího návrhu, bylo by to poprvé v mém životě. Tak. A teď 555. 555, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď kompromis O. Kdo je pro kompromis O? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme elektronicky raději. Zahajuji hlasování. Máme jednoho pro a kolik je pro, jednoho proti a jednoho pro. Končím hlasování. A návrh je schválen. Dále je strana 34, kompromis E. Pro, proti, zdržel se, kompromis P, pardon. Schváleno, kompromis Q, pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Jeden proti, jeden pro. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Kompromis Q2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme. Končím hlasování. Jeden proti, jeden pro. Návrh je schválen. Kompromis R. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. A teď musíme hlasovat o těch pozměňovacích návrzích. 1, 2, 3, pozměňovací návrh 123, pro, proti, zamítnuto, 646, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis S, kdo je pro, kdo je proti, e, schváleno. A teď e, body úvodního ustanovení, kompromis AA, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Jeden pro, jeden proti. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. A teď ty příslušné pozměňovací návrhy 125 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 126 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Kompromis AB2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis ne, musíme hlasovat o 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď 128 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 129 pro, proti, zdržel se, Zkontrolujeme 129. Končím hlasování. Jeden proti jednomu, jeden proti, jeden možná pro. Návrh je zamítnut 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 131 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis AB, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování a končím hlasování. Jedna, jedna, návrh je zamítnut. A teď pozměňovací návrh Jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 132 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 133 pro, proti, zdržel se zamítnuto 134 pro, 134 pro, proti, zkontrolujeme 134. Zahajuji hlasování. Končím hlasování 1. 1. Od EPP eh, je jeden hlas navíc, jeden se musí tedy Stahnout, teď je to v pořádku. Takže návrh je schválen. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Měli byste se soustředit a zvedat ty ruce, protože jinak je všechny nevidím. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto kompromis, pardon, pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdržel se, schváleno. Trojka pro, ne, zkontrolujeme dvojku, zahajuji hlasování pozměňovací návrh číslo 2. Končím hlasování. Plus jedna, je to schváleno. Trojka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Stejná většina. Kompromis AC. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis ne. 139. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis AD pro, Proti? Zdržel se? Řekla bych schváleno, ale zkontrolujeme elektronicky. Je to kompromis, tak to vezměme s kartami. Zahajuji hlasování. Paní Zomer hlasuje proti. Jo, vy teď máte kartu. Aha, paní Beres. Ještě hlasujete rukou? Dobře. Teď končím hlasování. A máme tady tedy hlas pro. Návrh je schválen. Kompromis A, E, kdo je pro? Schváleno. A F, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 149 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Komprom... Ne, 150 ještě pro, proti, zdržel se, schváleno. 151, ne, ne, ne, opravuje se předsedkyně. A teď kompromis a G, Kdo je pro? Proti. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Prosím, Mějte se mnou trpělivost a tento seznam je hodně složitý. Končím hlasování. Máme tady jednoho pro. Návrh je zamítnut. Teď pozměňovací návrhy. Sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 152 pro. Ne, to padá pod stůl, to se ruší. Potřebuji tady nějakou pomocnou ruku ale je to, prosím tě, 154 pro, proti, Takže poslouchejte mě lidi. Tady mi kolegyně říká, že o to máme hlasovat, protože je to údajně kompatibilní jako přídavek. Takže musíme hlasovat o 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronicky. Omlouvám se. Tak, končím hlasování. Návrh je schválen. A teď 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronicky. 155. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 156. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se zamítnuto kompromis a H. Kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. Kompromis A I, Kdo je pro, proti? Zkontrolujeme elektronicky. Kontrolujeme kompromis A I elektronickou cestou. Plus jeden hlas pro Návrh je schválen. Kompromis A je pro, proti, zdržel se schváleno. A K pro, proti, zdržel se schváleno. A L pro, proti, zdržel se schváleno. Zkontrolujeme tedy kompromis AL, zahajuji hlasování, zkontrolujeme elektronicky, plus jeden pro, končím hlasování, Návrh je schválen. Kompromis AM pro, proti, zdržel se, schváleno. A N pro, proti, zdržel se, schváleno. A O pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Chcete to zkontrolovat? Potom pozměňovací návrhy 179 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Zkontrolujeme 179 elektronicky, hlasujeme elektronicky 179. Končím hlasování. Jeden proti, návrh je zamítnut. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 180 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 181 ne, opravuje se předsedkyně 182, vlastně společně s 80, 181. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 183 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 184 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky, 184, Zahajuji hlasování. Liberálové byli proti, zelení. Paní Beres. Výborně, takže jeden hlas proti. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Já jsem vám to říkala. Liberálové byli proti. A teď kompromis AP. Kdo je pro? Proti? EKR hlasuje proti, je to schváleno. Kompromis AQ, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. AR, kdo je pro, kdo je proti, zkontrolujeme elektronicky. AR, zahajuji hlasování. Máme paní Perez, ta je pro, takže jeden hlas pro, končím hlasování. Návrh je zamítnut 57 ku 56, když vezmeme v úvahu paní Beres. Tak, zamítnuto. A teď 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme 18. Máme plus jednoho. Končím hlasování. Návrh je schválen. 194 pro, proti, zdržel se, schváleno. Zkontrolujeme 194. Zahajuji hlasování. Jeden hlas pro, končím hlasování. Je to zamítnuto. Děkuji, Ivo. 195, kdo je pro? Prosím, zvedejte ty ruce, je vás opravdu hodně, abych to viděla jasně. Pro 195, proti, bohužel všechny další frakce jsou proti, takže to je zamítnuto. 196, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Kompromis AS, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme AS, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je tady jeden hlas pro navíc. Návrh je nicméně zamítnut. A teď devatenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 198. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme 198. Zahajuji hlasování. Máme jeden hlas proti, končím hlasování. Ne, všichni hlasují, co? Víte to? Návrh je zamítnut. 197. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto, ale zkontrolujeme 197. Zahajuji hlasování. Já vidím, že tam máte ty karty, ale ne všichni hlasujete. Jeden hlas navíc pro, návrh je nicméně zamítnut. 199 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis AT, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis AU, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis AV, kdo je pro, kdo je proti, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. A Máme tady jeden hlas na víc pro. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. A teď 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo? To zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Jeden. Jeden pro, končím hlasování. Je stále zamítnut. Dva, 207. Kdo je pro? pro 207, proti, zdrželi se zamítnout 206, pro, proti, zdrželi se přijat 208, pro, proti, zdrželi se zamítnout 209, pro, proti, zdrželi se přijat 210, pro, proti, ověříme 210, zahajuji hlasování. Jeden proti, končím hlasování. 65 k 46 je přijat. Teď 22, kdo je pro? Proti, strželi se. SAD nic neukazuje, nezvedáte ruce. Zkontrolujeme elektronicky 22. Zahajuji hlasování. A končím. Plus jeden pro takže je přijat. Kompromis A v dvojité V, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. A X, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. A Y pro, proti, ověříme A, Y. Zahajuji hlasování. Jeden pro, plus pro a končím hlasování a je přijat. A Z, kdo je pro? Proti? E, vůbec jsem neviděla EPP, je přijat. Dva, 223, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3A, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat Kompromis 3b. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 3c. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. To je pro Brexit. Je třikrát něco. Kompromis 3D. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Ověříme, ověříme 3D. Zahajuji hlasování, plus jeden pro, končím hlasování. Je přijat. Kompromis 3E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 242. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Ověříme. 242. Zahajuji hlasování. Plus jeden proti. Končím. A je zamítnut. Kompromis 3F. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. Ověříme 3F. Zahajuji hlasování. Je už to poslední stránka, tak se prosím soustřeďte. Hlasovali všichni elektronicky. Jeden plus pro. Nehlasovali všichni, ale končím hlasování. S jedním hlasem pro je přijat. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Ověříme 28. Zahajuji hlasování. Jeden pro. Navíc končím. A je přijat. Teď jste hlasovali o tom posledním. Aspoň šest z vás. Tak, teď návrh zprávy takto pozměněný elektronicky. Pane Eichhaute, vy jste chtěl něco říct? Můžeme se podívat na výsledky. Já bych požádal o pět minut, abychom si mohli eh, prohlédnout ty výsledky. Pane Eichhaute, vy jste zpravodaj, vy víte velice dobře, jak to bylo. Tak řekněme tři minuty, pět, říká pan Eichhaut. Musíme tedy dodržet požadavek jednoho ze zpravodajů, takže si vyhradíme chviličku na to, abyste si ověřili výsledky. Now for the final vote. Tak teď, jestli jste připraveni, tak budeme, eh, přejdeme ke konečnému hlasování. Teď pan Gvaltieri už se k nám připojil, takže předám mu tedy konečné hlasování k této velmi kontroverzní zprávě. Tak pane Gvaltieri, pouze konečné hlasování, tu třešničku na dortu. Nebo jak chcete. Omlouvám se, ale uh, so the vote is open. doprava z Frankfurtu moc nefungovala, takže jmenovité hlasování o celém text, takto pozměněném textu zprávy, konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Plus jeden, končím hlasování. 52 pro, 44 plus 1 proti, 19 se zdrželo, takže text je přijat. So, thank you very... Děkuji vám všem. Končím naši společnou schůzi.